Dovolte, navrhuji, abychom začali se schůzí. A e, poněvadž tu není pan předseda Leinen, tak dnes budu předsedat já. A nejprve navrhuji, abychom přijali pořad jednání se třemi změnami. V bodě 5, který se týká dodatečného protokolu k dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním. Zpráva paní Rozbach. Tak tou se budeme zabývat 2. prosince ve středu dopoledne na konci jako poslední bod, bod 17 tedy. Za druhé, bod 8, který se týká investičních projektů do energetické infrastruktury to se přesouvá na příští schůzi eh, eh, z, eh, z důvodu účinnosti Lisabonské smlouvy. A v neposlední řadě bod 14. Zabezpečení dodávek zemního plynu, zpravodaj pan Sonik. Tím se budeme zabývat před bodem 13, tedy přehodíme 13 a 14. Eh, což se týká odpoledne 1. prosince. Takže s těmito třemi změnami se ptám, zdali můžete souhlasit s programem. Vidím, že nikdo není proti. Děkuji tudíž. Za druhé, pokud jde o tlumočení, máme všechny jazyky, kromě litevštiny, lotyštiny a estonštiny. Pardon. Třetí bod. Eh, konference 3. prosince v pátek dopoledne v 10 hodin. Ne, omluvám se, ve čtvrtek dopoledne v 10 hodin se koná konference panem Pachauri, laureátem Nobelovy ceny, a paní McCartney. Od, otá, bude se týkat eh, změnami klimatu a Eh, potravinové politiky. Je to konference, která se bude konat eh, od 10 do 12.30. Účast je otevřená a pan předseda Leiden se bude eh, účastnit a vítáme i všechny ostatní, kteří mají zájem. Nyní bych ráda, abychom odsouhlasili zápisy z 5. 6. října, 19. října, 3. až 5. listopadu 2009. Všechno má někdo nějaké námitky, připomínky? Ne. No, děkuji za toto. První bod na programu dnešního odpoledne je tedy výměna názorů s generálním ředitelem panem Filipem Lovem. A mám hm, to česte a potěšení ho zde eh, přivítat a bude se to týkat eh, hospodářské soutěže v farmaceutickém sektoru pokud souhlasíte, pane řediteli, generální řediteli, tak nejprve si vezmete slovo vy a poté bude následovat diskuze, tak jak to bývá obvykle. Thank you very much, uh, Madam President, and uh, thank Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste mě pozvala na dnešní schůzi vašeho výboru. Jsem velice rád, že zde mohu říci, jaká jsou zjištění a politická doporučení komise, co vyplývá z našeho šetření v farmaceutickém odvětví. Jak víte, eh, naše politika vychází ze základního cíle a to je zajistit přístup k bezpečným a efektivním, inovativním a dostupným lékům, což je docela velká výzva. Nová komise, tak jak řekl i pan předseda Barroso, uznala, že tato výzva je velice důležitá a že je tedy třeba zapojit veškerá oddělení v DG Sanko, DG Enterprise, tak abychom mohli tento tuto výzvu společně řešit. My v oddělení pro hospodářskou soutěž, eh, také i my samozřejmě přispíváme k diskuzi o legislativních iniciativách, které předkládá Evropská komise v tomto farmaceutickém odvětví. Ale samozřejmě i máme mechanismy pro prosazování práva hospodářské soutěže, kdy se snažíme takto plnit cíle naší politiky tak jak i to požaduje parlament. Dnes se dovolte, abych zdůraznil nejprve, o co jde pro evropské spotřebitele, respektive pacienty. Jaké jsou naše hlavní problémy s hospodářskou soutěží a co s tím můžeme udělat? Jaká jsou naše doporučení? Já se zaměřím na vztah mezi eh, tím tedy výrobcem původního léku a eh, generických léků a co vyplývá z našeho šetření. Jak asi víte, každý pacient v Evropské unii asi průměrně vynaloží 430 euro za rok na léky. A trend je směrem nahoru. Celkové výdaje na léky to činí asi 2 evropského HDP. Není žádným tajemní, tajemstvím, že zdravotnické systémy ve všech členských státech jsou pod velkým tlakem. Tudíž političtí činitelé všude po Evropě se snaží o úspory, o úspory, aby mohli financovat tento systém a on není snadné šetřit na těch inovativních lécích, mm, kde, které jsou průlomové a které jsou nutně dražší protože tam to znamená velké eh, počáteční náklady toho, kdo má patent, který musí potom, eh, eh, který musí zajistit, aby se mu ty investice, které často jsou rizikové, vrátily. A všechny téměř všechny členské státy aktivně se snaží o úspory prostřednictvím generik. A tyto léky obsahují stejnou účinnou látku, jako tedy původní léky, originální léky a jsou tedy efektivní a bezpečné, ale jsou levnější. A tyto generické léky lze začít vyrábět, jakmile eh, ten první výrobce přišel o exkluzivitu, respektive kdy mu skončil patent, patentová ochrana. V Evropě tedy hm, ta hospodářská soutěž má sloužit třem eh, účelům, to znamená, eh, a generika mají snížit cenu, mají zvýšit dostupnost léku. Například tři roky po té, co vyprší patent, tak spotřeba se většinou zvyšuje o 60 A eh, i je to také dost velká pobídka pro to, aby ti původní výrobci inovovali, to znamená, aby na trh uváděli nové léky za vysoké ceny. A nyní podívejme se na ty ceny. Naše šetření zjistilo, že v průměru generické přípravky se dostávají na trh za cenu o 25 nižší, než byla cena originálního léku a 40% jsou lev, o 40% jsou levnější za dva roky, což je velká úspora pro zdravotnické systémy. My jsme dále se zabývali tím, zda lze dosáhnout větších úspor díky generickým lékům a naše šetření nám potvrdilo, že zde existují dost velké skluzy, eh, tedy dost velké spoždění, než se dostane generický lék na trh. Podle našeho šetření to trvá většinou 8 měsíců v průměru, a, e, což je konzervativní odhad. 8 měsíců možná se vám zdá být jako krátká doba, ale e, to spoždění má velkou roli. Každý den takového spoždění s uvedením na trh generického léku e, znamená velkou, vel, vel, znamená tedy eh, eh, velkou podstatnou část eh, toho obratu. A zde i nám máme takové příklady toho, že kdy by bylo možné uspořit daleko více, tedy 20% více, pokud ten vstup na trh toho generického léku by byl okamžitý. Jaké jsou ty důvody těch spoždění? Já zde musím zdůraznit, že jsme při tom našem šetření neměli žádné předsudky na ty příčiny spoždění, ale e, nutně jsme se museli zaměřit na jeden aspekt, potenciální aspekt, důvod spoždění, a to je chování té firmy, té společnosti. A a do jaké míry eh, to v podstatě vychází z pravidel hospodářské soutěže. To znamená, chová se ta firma způsobem, který je v rozporu s hospodářskou soutěží, tudíž ta firma by měla být předmětem určitých šetření či kontrol ze strany příslušných protimonopolních orgánů. Uznáváme, že farmaceutické firmy eh, eh, již musí působit ve velice komplikovaném regulačním prostředí a proto kromě tedy toho chování těch firm, tak je důležité také, abychom přijali určitá doporučení týkající se regulace. Když se podíváme na chování firm, tak jsme zjistili, že ta firma, originální firma, využívá celou řadu nástrojů na ochranu, eh, na ochranu tedy těch příjmů, těch tržeb z těch svých eh, tedy originálních eh, hm, významných léků. A my, když jsme šli do těch firm, tak jsme zjistili, že oni hovoří o tom toolboxu, o těch nástrojích, které mají k dispozici, aby mohli maximalizovat tržby zisky z těchto léků. A samozřejmě tím sledují určité legitimní cíle. A my můžeme se těmito firmami zabývat pouze z pohledu e, hospodářské soutěže a to pouze za konkrétních okolností. Třeba taková patentová strategie. Velice často výrobce originálního léku se snaží e, prodloužit délku ochrany patentem tím, že podá celou řadu přihlášek na řadu patentů de facto pro stejný lék, takzvané patentové klastry, jak tomu říkáme. A v některých případech i ty, eh, tedy jejich originální léky, které jim vynáší hodně peněz, tak v podstatě třeba jsou chráněny 1300 patentů, respektive tedy podanými přihláškami. My jsme zjistili, že jeden z cílem právě je eh, spozdit eh, nebo odsunout v čase mm, ten, ty generické léky a dále prosazování patentových práv před soudem, samozřejmě to je legitimní věc. Ale opět šetření nám ukázalo, že ty patentové spory mohou být pouze efektivním způsobem pro vytváření překážek pro malé e, e, soutěžitele především. A často eh, tedy tam vedou ten spor ne o meritu věci, ale je to pouze takový signál, jak je zastrašit ty další soutěžitele před výrobou generik třeba eh, v dvě třetiny případů, eh, kdy bylo vydáno pravomocné eh, rozhodnutí, tak tam ten spor v průměru trvá 2,8 roku. Patentový spor trvá 2,8 let v průměru, takže vidíte, to je další, mm, další důvod spoždění. A také šetření nám ukázalo, že 2000, mezi červnem 2000 a červnem 2008, tak, ten, tak ty firmy vyrábějící originální léky a ty generické léky, tak eh, uzavřely asi 200 eh, smírů a eh, ale svým způsobem to také omezilo vstup na trh generických léků. A také i to znamenalo vlastně E, tam také došlo i k takovým obchodům vedle, e, vedle toho třeba, že se dohodli, že ta, tam budou těm malým, e, těm ostatním firmám ty výrobci těch originálních léků poskytovat různé služby a to jsou v podstatě takové smíry, smíry, mm, kdy za to spoštění stejně ta firma dostane zaplaceno a dokonce i teď americký kongres to také řešil řešil podmínky, za kterých takové platby, eh, takové eh, vlastně eh, úplaty za spoždění probíhají a kongres i se domluvil, že důkazní břemeno nese ta firma, která musí prokázat, že neplatí tedy že ta výrobce originálního léku neplatí peníze za to, aby došlo ke skluzu, ke spoždění s tím generikem ale na trhu. Také i ty, ti výrobci originálních léků často i eh, podávají různé stížnosti před těmi protimonopolními Eh, orgány a těmi orgány pro regulaci cen léků a tam tvrdí, že ty generické léky jsou méně efektivní, méně bezpečné, že je jejich kvalita horší a že i dokonce to eh, znamená porušení jejich patentových práv, což také protahuje celé to řízení o další čtyři měsíce. A ten původní výrobce Mm, eh, často potom napadne to eh, správné, eh, ale ten původce, ten výrobce toho původního léku málo kdy napadá potom to rozhodnutí správního orgánu, jenom ve jednom či ve dvou procentech. A samozřejmě my se snažíme o prosazování práva hospodářské soutěže, nejsme v tom sami, pomáhají i nám další orgány a také i v konzultaci s našimi kolegy jsme vytipovali tři oblasti, kde je třeba přijmout regulační reformy, reformy regulace. Já neříkám, že nyní již jsme eh, eh, že to, co jsme již předložili za legislativu, že by nebylo důležité, ale samozřejmě jde o, eh, o otázky tedy eh, povolování registrace léků a tedy homologaci léku. A také i my jsme provedli šetření, které se týká těch smírů, které eh, třeba uzavřel jeden výrobce z Francie a ty dohody o smíru, ta vyrovnání, narovnání uzavřel celou řadu dalších soutěžitelů, což vedlo de facto ke k překážce pro vstup eh, na trh těch generických léků a jsme provedli šetření u některých antimonopolních úřadů a ty řeší podobné případy, ale to nestačí všechno. Proto jsme i přijali další, další politická doporučení v naší finální zprávě. Eh, teď eh, já jsem již řekl, v jakých hlavních oblastech, jenom bych ale chtěl zopakovat, co je zásadní v těchto doporučeních. Za prvé, je třeba, abychom měli evropský patent a jednotný systém řešení patentových sporů v Evropě, protože tento stávající patentový systém vede k duplikacím a e, rodává to právní jistotu. Je třeba říci, že všichni nám to potvrdili, všichni z průmyslu nám to potvrdili v tomto šetření. 11 případů sporů které se řeší před soudy v členských státech, de facto vydávají tedy konkurenční mm, eh, soudní rozhodnutí, která jsou v konfliktu. A navíc ten patentový systém stávající je velice nákladný pro všechny, eh, když eh, ty spory samozřejmě jsou velice ziskové pro advokáty. Je to asi, představuje to asi 420 milionů na honorářích pro advokáty na Palmáre jenom za tyto spory o kterých jsme se dozvěděli. A potom jde o e, rozhodnutí o registraci. Tak zde my musíme zajistit, že stávající pravidla jsou řádně aplikována a musíme i e, posilovat spolupráci mezi příslušnými orgány, budovat jejich kapacitu a e, především, co se co se týče těch stran, které nemají na mysli zájem pacientů. A dále jsme vyzvali členské státy, aby aby tedy eh, upravili své politiky proplácení léků, které se týkají generických léků a my budeme hm, velice pečlivě monitorovat eh, eh, holandský model zde v tomto. Členské státy také by měly zvážit, že přijmou politiky, aby usnadnili tu hospodářskou soutěž, tedy konkurenci ze strany generických léků, tak jak to je v holandském modelu, kdy lékaři jsou motivováni, aby tedy předepisovali ty generické léky, tedy s tou účinnou látkou, a ne ty značkové originální léky. Toto asi eh, bude muset eh, přehod, budeme muset přehodnotit eh, směrnici o transparentnosti z roku 89 asi možná tady bych skončil, protože nejspíš zde členové výboru budou mít celou řadu otázek či připomínek k tomuto, ale doufám, že jsem vám udělal takovou základní eh, přednášku, takovou představu, že máte o tom, co děláme. Paní předsedající, děkuji, pane řediteli, za eh, ten, eh, toto expoze, které určitě otevře zajímavou diskuzi. Paní Rodberent, prosím, máte slovo. Dank. Um, Děkuji. Dobrý den vám všem. Já jsem velmi pozorně poslouchala, také jsem si přečetla zprávu. A když jsem četla tu zprávu, tak jsem se ptala, jaký je motiv. A e, Nevím, e, zdali ta zpráva je příliš koherentní. Já si myslím, že je hodně politická, což je nepříliš obvyklé pro komisi. Mně to přišlo, jako kdyby šlo o takové stěžování si těch generických firm a nějakým způsobem ospravedlňování jejich existence. Takže já bych chtěla znát váš názor, jestli si myslíte, že tomu opravdu tak je v tom našem světě. Vy jste na začátku řekl, že to nejdůležitější u léčiv, a já si to teď přečtu anglicky, takže jde o zajištění té nejadekvátnější péče pro pacienty. Takže pokud jde opravdu o to, aby pacienti dostali nové a správné inovativní léky, tak eh, já s tím souhlasím. Ale vy jste potom hovořil pouze o penězích, o penězích, o cenách. A já bych byla velmi ráda, abychom u sektorového šetření eh, byli schopni dělat eh, rozdíly, abychom opravdu věděli, co je tedy tím hnacím motorem. Protože generická léčiva můžou být eh, dobrá, ale nemusí být dobrá vždycky. Eh, také nikdy nevíme, jak ten samotný výzkum eh, dopadne. Ani nevíme, jaký motiv mají majitelé těch generických firm. Co mi ještě u, té, u tohoto sektorového šetření chybí, je šetření v rámci nebo uvnitř e, těch samotných firm, které vyprávějí, e, vyrábějí generika. Vy jste tedy hovořil o penězích, vy jste hovořil o levnějších e, léčivech. Ano, to je pravda, to je velmi důležitý faktor, aby léky byly levnější. Ale dovolte mi, abych eh, eh, řekla něco dále k eh, těm dalším věcem, které jste řekl. Vy jste hovořil o dostupnosti. Ano, léky jsou dostupné, ale neměli bychom o tom hovořit tak, jako kdyby ta dostupnost byla zajištěna pouze generiky. Je důležité, eh, abychom se zamysleli ještě nad tím spožděním při uvádění na trh. My jsme se rozhodli pro centralizovaný postup pro ochranu patentů. My jsme se eh, rozhodli, že stanovíme velmi eh, jasná pravidla, která byla změněna pro výrobce generik a v poznámce počaru 23 se také velmi jasně hovoří o změnách, které by měly vstoupit v platnost eh, od roku 2013. Nesouhlasím ale s tím, když hovoříte o úsporách pro státní rozpočty na základě generik. Ale to, o čem se vůbec ve vaší zprávě nehovoří, je výzkum. Výzkum, které právě firmy, které, které vyrábějí generika, neprovádí. Generická léčiva přeci mohou existovat pouze na základě existence originálního výrobku. To znamená, že nemůžeme vyrábět generika, aniž eh, bychom měli originál. A na to bychom neměli eh, zapomínat. Musíme také zajistit existenci i vývojových společností, protože je to eh, morální otázka. Když jsme hovořili o etice a chování společností, tak nehovoří se o kartelech. Nehovoří se v žádném místě o tom, že by někdo provedl něco eh, nelegálního. Jde pořád jenom o nějaké naříkání si a stěžování si. Pořád se hovoří o těch eh, toolboxech, o těch různých eh, nástrojích, které různé firmy používají, ale vůbec tam není zmíněno, není tam nic nelegálního. A to, že existují ty eh, patentové trsy, eh, eh, to je pravda. Ano, řeklo se jeden patent, konec. Vy jste hovořil o tom, že chceme podpořit samozřejmě spolupráci, ale kdo tady klade této spolupráci do cesty překážky? My samozřejmě ji podporujeme. Jde o to, Eh, na základě jakých pravidel se budou generika uvádět a připouštět na trh. Tak eh, pojďme, uděláme to tak, že to všechno budeme eh, centralizovat, všechno se to bude dělat přes, nějakou, přes nějaký centrální institut v Londýně to nejsou ti inovativní výrobci, to jsou ty členské státy samotné, které kladou do cesty ty překážky a to si musíme přiznat. A já jsem o tom eh, mluvila s mnohými eh, kolegy v Evropském parlamentě, ale jak to, že ještě stále nemáme eh, správné nebo dobré databáze? Kdo nebo čí je to vina? Ne my, ne vy v komisi, ne kolegové, jsou to ty samotné členské státy, které tady zklamali. A to bude opravdu eh, moje poslední věta. Eh, výborně, že eh, teď komise přišla s novým postupem, ale to nic na tom nezmění ani generální, generální ředitelství Sanko. To jenom vytváří špatný nebo falešný obrázek protože v konečném důsledku jde o to, že si všechny členské státy hrají jenom na vlastním písečku a že se nezajímají o to, eh, k čemu to všechno povede. Já bych byla samozřejmě radši řekla něco jiného, ale to je můj názor. Děkuji, eh, Paní Rodberend, pane generální řediteli, chcete odpovědět teď? Možná by to bylo zajímavější, kdybychom vždycky na, eh, odpověděli po každé otázce. Well, uh, Děkuji paní Rodberen za tyto otázky a připomínky. Já doufám, že jsem dostatečně zdůraznil, že my se tímto šetřením nesnažíme eh, vyřešit všechny problémy zdravotnického sektoru. A rozhodně nemůžeme ovlivnit chování členských států bez vaší pomoci, bez pomoci komise. Já si myslím, že jsme se to ani nesnažili nějak naznačit v té naší zprávě. Co se týče ochrany těch vývojových společností a inovátorů, já si myslím, že jsem zcela jasně řekl, že v rámci práva hospodářské soutěže to samozřejmě musíme nejenom respektovat, ale podporovat. Protože je potřeba eh, vývojové společnosti odměnit nějakým způsobem za jejich inovace. Ale to je zřejmé nejenom z naší zprávy, ale z celé řady jiných zpráv. A tam je také vidět, že množství nových inovací se nezvětšuje. To rozhodně není způsobeno těm šetřením, ale spíše určitou mírou potíží, se kterými se potýkají velké farmaceutické společnosti. Protože tam je prostě stále ještě potřeba poměrně velký rozpočet na to, aby došlo k nějakému zásadnějšímu pokroku. Takže my se tady některak nevyjadřujeme k tomu, jak naše šetření snížilo míru inovací. My jsme se zaměřili prostě na jednoduchou věc a to byly aspekty vývoje léčiv a jejich marketingu, které by mohly vést k negativnějším výsledkům. A jak říkám, nejsme tady proto, abychom kompletně popsali veškeré aspekty daného sektoru, ať pozitivní či negativní. Prostě jsme se vymezili na určité aspekty, zejména tady jde tedy o eh, jakýsi potenciál antimonopolního postupu. A já nevylučuji, že při prosazování zákona eh, může třeba docházet k mm, řekněme, protiprávnímu jednání těchto společností. Ovšem za třetí řeknu, kdybychom řekli něco o nějaké konkrétní společnosti či skupině společností v této zprávě, co by nebyla, co by nebylo podloženo fakty, což by, co, by byla, co by bylo pouhé tvrzení, tak vy byste jistě byli prvními, kdo by nás upozornil na to, že jednáme protiprávně. Takže my rozhodně nepřicházíme zde s žádnými nepodloženými tvrzeními. A tohle to je prostě sektorové šetření, které nijak eh, není zaujaté vůči některým společnostem. <laughs> Možná je to díky tomu i trošku nudnější, protože jsme se prostě omezili pouze na všeobecné připomínky. Co se týče patentového práva, tam mohu pouze souhlasit s váženou kolegyní ohledně toho, že ještě nás čeká dlouhá cesta k tomu, aby patentový systém v Evropě byl efektivnější a aby lépe sloužil eh, k tomu, aby vznikaly inovativní produkty a aby to také lépe sloužilo spotřebitelům. Eh, patentový úřad se samozřejmě snaží pracovat na tom, eh, abychom zvýšili tu patentovou laťku a Určitě nás ale ještě čeká hodně práce v téhle oblasti. A e, tím možná svoji odpověď paní Rodberen zakončím. Ano, nová komise se musí důkladně věnovat tomu, aby zajistila, že její politické koncepce vedou ke konkrétním výsledkům, nikoli pouze rétorickým prohlášením. a samozřejmě všechny služby komise se teď snaží postupovat společně. Já si myslím, že to je velmi pozitivní věc. Děkuji, pane řediteli, a nyní dám slovo paní Katrin Sulí. Děkuji, paní předsedkyně. Mám otázku, která navazuje na eh, předchozí otázku. Pane řediteli, vy jste samozřejmě hovořil o patentech. Patenty v Evropě nyní zatím jsou na národním základě, které potom potvrzuje Evropský eh, eh, úřad pro patenty, ale to je suma národních patentů zatím a to znamená, vše se řídí vnitrostátními patentovými pravidly podle smluvních států a ty národní soudy potom rozhodují různě. Vy jste hovořil o rozporu plných eh, rozhodnutích, jaké to náklady znamená, náklady na řízení nařízení a já se ptám, kdy skutečně, kdy budeme mít skutečný evropský patent. Ano, ano, ta otázka, eh, ta byla tedy jaksi položena jednoduše, ale asi ta odpověď jednoduchá nebude. Ano, odpověď od generálního ředitele, eh, který podstatě je eh, skromným oddělením ve světle tedy kolegia komisařů, takže my máme za to, že ten ušlý zisk eh, vyplývající z toho, že zde nemáme tento komunitární patent, eh, stejně jako i jak si ta infrastruktura, která bude nezbytná pro to, abychom to podpořili a my v naší zprávě jsme zdůraznili ušlý, ušlý zisk, a já doufám, že díky tomuto eh, náš nový komisař, kompetentní nejenom pro eh, zdravotnictví, ale i pro inovace, pro vědu, výzkum a, i pro hospodářskou soutěž, že tito dotčení komisaři eh, vyvinou veškeré úsilí a budou se snažit přesvědčit členské státy a vás o tom, že takovýto evropský patent je užitečný. Děkuji. Pan Adér. Máte slovo. Děkuji. Pane řediteli, neřekl bych, že podporuji ať vývojové společnosti či generické společnosti. Já nejsem na žádné straně, ale poukázal bych eh, na takový problém z pohledu pacienta či potenciální, potenciálního pacienta. Ve vaší zprávě, ať už to formulujete jakkoliv hezky, se objevují typické stereotypní případy, kdy vývojové společnosti přistoupily k praktikám, které zaváněly nekalou soutěží. Tím, že poskytovali pacientům nesprávné či zavádějící informace v příbalových letácích či v různých televizních ehm, reklamách ohledně generických lécích. Takže tím se k pacientovi dostaly nesprávné informace o generických lécích a já si opravdu myslím, že to nadnáší otázku nekalé soutěže a nekalých tržních postupů, které jistě porušují práva pacienta, protože já pokud jako pacient dostanu nějaké zavádějící informace o určitém léku, pak možná začnu pochybovat o tom, zda takovýto lék vzít či nikoli. Takže já se ptám, v těch případech, které vy jste uvedli, Vy jste tedy to e, formuloval velmi opatrně, ale vlastně tedy návrh autora zprávy je řešit takové to chování ze strany těchto společností. Spadá to tedy do národní zodpovědnosti, či plánuje eh, je komise nějakým způsobem penalizovat za takovéto chování? Děkuji. Já si myslím, že eh, existuje celá škála chování, které je potřeba prošetřit, a to buď na evropské úrovni, pokud je to chování, které se týká všech eh, národních trhů celého vnitřního trhnu, a nebo pokud se to vztahuje na jeden konkrétní trh. Takže pokud začnu s tím jedním národním trhem, tam možná eh, jsou určité nekalé eh, postupy, jako třeba zavádějící reklamy o generikách. A teď jde o to, že buď může být eh, tato zavádějící reklama ve prospěch či na úkor těch generických léků. Může tam být třeba nepoužívejte tento lék, protože není tak bezpečný jako lék náš, což tvrdí třeba nějaká vývojová společnost. A stejně tak, pokud výrobce generika tvrdí, že nějaký lék by měl být výrazně levnější bez jakéhokoliv důvodu, tak tam samozřejmě je potřeba řešit celou tuhletu oblast v rámci národní legislativy eh, proti nekalé, hospodářské soutěži. A to chování, které my jako úřad na evropské úrovni a samozřejmě také naši kolegové na národní úrovni. Tohle to jsou věci, které se tady my můžeme věnovat. Oni mohou využít třeba svoji možnost omezit vstup eh, daného generika třeba na trh, řekněme, nebo se firmy i generické a vývojové dohodnou, to je na úkor spotřebitele a ono opravdu tady mohou být dohody mezi generiky navzájem, které potom vedou k tomu, že ceny jsou stejně vysoké, ačkoliv už vypršel patent. Takže některé tyto praktiky můžeme řešit na úrovni Evropské komise Některé jsou potom e, specifické pro jednu zemi, dvě, tři země, takže tam je potom lepší, když to řeší národní úřady. My se tady nesnažíme e, pustit do oběhu nějakou spikleneckou teorii, i když samozřejmě to může spadat buď e, do oblasti e, misinformování, anebo do oblasti toho, kdy se někdo snaží omezit aktivitu nějakého konkurenta, aniž by tam proto existoval nějaký důvod pro rozlišování mezi dvěma produkty. My se tedy i nadále budeme zabývat případy, které si naše pozornost zaslouží které tedy spadají pod hlavičku antimonopolního zákona. To tedy chování některých společností, ať už prostřednictvím dohody či vyloučení jiných. A ty národní úřady pro eh, kontrolu monopolů budou dělat to též. A na národní úrovni ještě navíc existují zákony také eh, proti zavádějící informaci, zavádějícím reklamám eh, pro spotřebitele. Na evropské úrovni bychom proto také mohli dost dobře argumentovat, i když většinou to prosazování eh, zákonů v tomto smyslu bude tedy na národní úrovni. Děkuji a vnímá slovo pan Delte. Děkuji. Pan Šleter. Já jsem už viděl hodně zpráv, protože z toho vyplývá, že můžeme udělat velké úspory, pokud eh, ten předpis by měl fungovat, jak má. A eh, ten hovoří tedy o 20 letech pro patent eh, a ne 20 plus a tak dále pro různé taktizování. A jak jste řekl, tak pouze málo sporů uspěje potom odvolacích eh, eh, orgánů. Vy jste také ve své zprávě předložil různé, eh, různé tedy návrhy, jak zlepšit tedy patentovou ochranu v Evropě, ale nedotkl jste se jedné citlivé věci, což učiním já. Ne? Dvě věci. Patent jako takový. Jedna věc, to je Eh, tedy ta inovace. Když já mám asi 100 eh, patentů na to, abych mohl si ochránit jeden lék, je to tak skutečně, že, že všechny těch 100 patentů eh, má v sobě ten inovativní prvek, který v tom je? A nebo potom eh, léky druhé generace, když vy použijete takové ty postupy, jak zastavit, eh, mm, za, zastavit tu možnost, aby ty generické léky kopírovaly, kopírovaly ten původní lék, jakmile vypršela patentová ochrana a a to znamená, že asi ten patent, ten původní patent neměl dostatečně jaksi odolný ten inovativní eh, prvek, protože to tam skutečně musí být. Potom ta ochrana je dobrá a jaksi ten silný inovativní prvek, eh, to eh, já myslím, že někdy je snadné eh, si přihlásit patent na něco, co se blíží dost něčemu jinému. A potom ty patentové klastry. Někdy potřebujete určitý typ řízení aby, a postupu, aby bylo možné vyrobit eh, lék. A potom eh, jeden ten patent v tom klastru patentů má za účel zabránit těm ostatním, aby nemohli vyrábět stejný lék. A poté, když máte Eh, když máte tedy eh, patent na nějaký nový lék a když se využil ten výrobní postup, který byl chráněn tím předchozím patentem, a ten vlastně, ten starý patent potom eh, není vlastně jakoby prodloužen a použit pro ten nový výrobek, není to vlastně takový skrytý postup znovu použitý. Já doufám, že jste mě pochopil. A všichni chápou, že potřebujeme inovaci, výzkum, vývoj, ale potřebujeme také léky vyrábět co nejlevněji poté. A ten stávající patentový systém v podstatě eh, eh, ne, neslouží eh, špatně těmto dvou účelům, když se podíváte na ty příjmy těch, těch, těch firm, které vyrábí originální léky, tak kolik investují a když se podíváte na, eh, eh, na eh, údaje ze Spojených států, tak v podstatě většina těch léků byla objevena díky prostředkům ze státních rozpočtů. Já se ptám, zdali my tedy E, e, dostatečně vynakládáme na ty správné léky, potřebujeme skutečně pořád nové typy antibiotik, anebo potřebujeme léky na, e, na ty nechronická onemocnění, potřebujeme nové, nové léky. A já eh, eh, tedy chci tím položit otázku, zdali skutečně my se zaměřujeme na ty léky, které jsou skutečně potřebné a všechny ty náklady zabudované do těch patentových systémů. I ten výrobce těch originálů si stěžuje potom, že v podstatě, když začne dělat výzkum, že hm, si nepřijde potom na tu správnou odměnu, není za to odměněn. Například eh, já jsem uvedl ten příklad antibiotik, ale i jiné typy léků eh, jsou evidentní. Je tam potřeba další a další výzkum, mm, protože eh, a kdyby, eh, kdyby tedy ta cena byla správně nastavená, tak potom všichni by mohli začít vyrábět generické léky okamžitě od začátku. A ty patenty když potom vyprší, ta ochrana tedy zanikne, tak eh, vy jste řekl, že odbyt se hodně zvýší. To znamená, že je zde poptávka a lidé si prostě nekupují ty léky, protože si je nemohou dovolit nebo že za ně se neplatí z pojišťoven protože nejsou prioritní, to znamená, léky na trhu jsou, ale nemůže si nikdo dovolit za ně zaplatit, protože se musí platit za patentovou ochranu. Abychom zmaximalizovali výzkum, tak se ptám, studovali jste ceny a bude to také součást hodnocení nějakých nových metod, než přijmeme nové předpisy o patentech, o vedení patentových sporů a podobně. Prostudovali jste ten základní princip? Je to pořád ten nejefektivnější způsob, jak eh, získat léky, které skutečně potřebujeme? Děkuji, pane generální řediteli. Eh. Dobře. Já Eh, eh, nejsem názoru, že hospodářské právo je odpovědí na všechny problémy, na celou tu problematiku patentového systému a samozřejmě relevantní je otázka, jaká je ta míra té inovace v tom léku, který je chráněn. A a v této oblasti asi je třeba posílit enforcement, prosazování práva. Ale pořád je to problém a bude to problém pro nás, pro všechny. A poté platí, že e, problémy v e, systému patentového práva e, poté se přesunou do těch sporů hospodářské soutěže. To zažili ve Spojených státech. A Spojené státy jsou první, kteří uznávají, jak i řekla paní Rodberent, že je třeba chránit inovace, chránit vynálezy. Ale v praxi je mm, zde probíhá celá řada věcí, které nakonec vyústí v to, že ty patenty nejsou silné a že potom se přihlašují ty klastry patentů a to mm, nestimuluje inovace obecně, naopak spíše to oslabuje celý ten proces inovací, protože ne všem je jasno konkrétně přesně, jaká práva je třeba chránit a jaká práva eh, eh, je třeba si ochránit s licencí, licencí. A já myslím, že máte pravdu, že eh, tady <laughs> tedy ten patentový systém není tedy eh, ohrožen jenom kvůli generickým lékům, ale celý průmysl potřebuje vytvořit lepší prostředí, lepší rámec pro mm, inovace i pro konkurenci. A proto jsme se do toho vložili a předložili jsme doporučení ohledně patentového rámce, ale nechceme anticipovat eh, a prejudikovat, jaký bude ten nejefektivnější způsob, jak by ta patentová ochrana měla vypadat. Ale my si myslíme, že komunitární patent asi by bylo to nejlepší pro Evropu, kromě jiného. A pokud jde o ty opravné prostředky v této oblasti. No, ano, například tedy dcery cena, stanování ceny by mohlo být určitým prostředkem, ale my zatím jsme se zabývali tím, co si myslí průmysl, ty systémy zdravotnictví, státy, státní orgány a nyní eh, se snažíme prověřit chování některých firm. A některé ty firmy nám říkají, ano, my nesouhlasíme s tím, že jsme to udělali úmyslně, a to ne, ale věděli jsme, že e, to e, bude problém, e, pokud nebudeme mít ty nezbytné opravné prostředky. A pokud nebudeme mít price fund. A, a samozřejmě my eh, i v hospodářském právu se snažíme prosazovat to, co je lepší pro eh, hospodářskou soutěž jako takovou, pro společnost, pro spotřebitele. Ale my jsme eh, zatím v tom šetření neprověřovali všechny ty prostředky nápravy, ty právní prostředky a my jsme předložili určité obecné názory, obecné, náměty a hovořili jsme s kolegy v DG Sanko, v DG Enterprise o tom, zdali hm, tyto návrhy změn eh, regulačního prostředí, zdali jsou eh, realizovatelné v dohledné době, tak abych to znamenalo velkou změnu pro systémy zdravotnictví i pacienty, ale zároveň se budeme eh, zabývat chováním jednotlivých firm, budeme prošetřovat a Hm, pokud budou po ruce nějaké tedy takové opravné prostředky, tak se jimi budeme zabývat v kontextu možnosti vyřešit jimi konkrétní problémy, tedy problémy z pohledu hospodářské soutěže. Děkuji. Pan Šaci Markakis. Chaci Markakis. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také komisi za tuto náročnou zprávu. Dvě otázky. První otázka má co dočinění s rolí členských států. Členské státy jsou přece zodpovědné za cenovou politiku. Eh, já bych si přál, aby existoval velký evropský trh, ale pravda je taková, že máme 27 různých cenových struktur, což se samozřejmě odráží v cenové politice a odráží se to také na tom, kdy jaký produkt bude uveden na jaký evropský trh. Má otázka. Vy jako komise jste schopní nějakým způsobem členské státy přimět eh, k dodržování směrnice o transparentnosti a také všech stanovených lhůt, protože členské státy bohužel tyto lhůty ani pravidla nedodržují. To znamená, moje otázka. Na základě vaší analýzy, jaké nástroje má komise k tomu, aby donutila členské státy, aby tuto směrnici dodržovaly? Dále, eh, co se týče evergreeny, co je ta oblíbená metoda rozšiřovat eh, patentovou ochranu? Eh, hovořilo se také o Evropském eh, patentovém úřadu a vždycky ale v konečném důsledku zjistíme, že všechno to má smysl pouze pokud se ten patent prodlouží, řekněme, ještě o pět let, ale potom se udělá tlustá čára. To znamená, že se prodlouží, ale poté konec, tlustá čára. To znamená, delší patentová ochrana a poté tlustá čára. E, co si o tom myslíte? E, jaký by byl váš názor? E, na tento návrh, protože já jsem o tom hovořil s různými experty v naší zemi, kteří se zabývají patenty. Děkuji. Mám dvě reakce. Za prvé, co se týče směrnice o transparentnosti. Samozřejmě komise se silným politickým přístupem může kritizovat členské státy, může jim dokonce hrozit. Mm, ovšem, pokud hrozíte nějakým eh, řízením týkající se porušováním předpisů, tak to je v podstatě takový papírový tygr, protože to bude potom dlouho eh, papírová válka. A ovšem, na, pap, na, na komisi tedy některé ty postupy, proti kterým e, brojíme, se týkají z velkých společností, ve více členských státech a nebo se týkají společností, které zřejmě tedy zneužívají situaci a zneužívají členské státy, takže my na ně potom samozřejmě můžeme vyvíjet jak politický, tak právní tlak. Tady opravdu jde tady o samotné chování těch společností. Je to chování společností, které se sami vystavují Eh, stíhání a už to, že komise se začala věnovat tomuto šetření, eh, ukazuje, že my i nadále budeme tedy vyvíjet jistý tlak na členské státy. A kromě toho, je to trošku abstraktní, ale když to trošku prodloužíme, tak vaše další otázka byla, jestli potom můžeme udělat jasnou tlustou čáru. Já si myslím, že to je velmi zdravý přístup. Uh, dal bych tomu přednost před tím, než eh, abychom měli jakési kontinuální eh, soudní spory o tom prodlužování. Hmm, takže by to určitě bylo smysluplné řešení, ale problém je, že se, je to obklopeno těmi patentovými trsy, takže zřejmě by vám lépe na to odpověděli kolegové z patentového úřadu, protože my v podstatě se řídíme tím, jak oni k tomu přistupují, protože v zásadě je to tedy dobrý návrh. Ano, ale museli bychom se tím zabývat samozřejmě v individuálních případech. Euh, Děkuji, paní řediteli Žil Parňo. Monsieur le directeur, euh, euh, je pense que vous avez... Euh, Jak už řekla má kolegyně, vy jste opravdu zodpovědní za to, že eh, vznikla tato zpráva, kterou já velmi vítám a děkuji za ní. Já jsem také rád, že chcete všechno, co je v té eh, zprávě, chcete také eh, realizovat, ale eh, mě trošičku mrzí, že ta zpráva nejde příliš do hloubky léčiva a patenty jsou velmi důležité pro naše zdravotní systémy a také pro farmaceutický průmysl. My jsme už nějaká generika uvedli eh, na trh, ale eh, já jsem chtěla říct ještě jednu věc. Tato směrnice a nařízení o tom, eh, jaké informace musí dostávat pacienti a také reklama na léčiva, to všechno by přece mělo umožnit zohlednění části vaší zprávy, protože to by také dopomohlo k lepší formulaci směrnice a nařízení. Já si ale myslím, že to nestačí. Tady máme takové eh, různé mm, mocenské problémy, možná v rámci různých farmaceutických koncernů, ale já to řeknu eh, jednoduše a otevřeně suffisamment. Členské státy nejsou dostatečně silné. E, Není zde dostatečná rovnováha vůči farmaceutickému průmyslu. Je pravda, že v oblasti zdravotnictví, a i to jsme zažili ve Francii nedávno, e, pokud jde o e, očkování proti chřipce H1N1. A druhá věc, pokud jde o ceny, tak jak o tom hovořil kolega, já chápu, že jakmile se přejde do té fáze generických léků, tak zde dojde k nárůstu odbytu, protože tam byl problém s cenou. Proto je třeba se snažit o to, abychom měli skutečnou komunitární politiku a aby členské státy eh, eh, nemuseli vystupovat samostatně jednotlivě proti farmaceutickému průmyslu, protože ten je velice dobře v Evropě zorganizovaný. A za třetí, kromě cen, kromě té nezbytné eh, vyrovnanosti sil, tak je třeba, abychom lépe chránili spotřebitele. Nedávné jedné diskuzi jsme slyšeli, v Evropě spotřebitele nemají důvěru v léky. To znamená, že je třeba zde nastolit větší důvěru. To je nezbytné, pokud chceme ten systém obhajovat a e, je třeba tedy nejenom mít lepší hospodářskou soutěž, to máte pravdu, ale tady asi ta hospodářská soutěž celý ten problém nevyřeší. Je třeba aby zde existovala ta správná rovnováha sil mezi těmi, kteří eh, eh, provádí určitou veřejnou politiku a ti musí mít dostatečnou váhu, eh, tak aby mm, se i prosazoval výzkum vývoj, který třeba nepotřebuje tolik mít soukromou silnou firmu, ale potřebuje to partnerství mezi mocí veřejnou a soukromým sektorem. A to my, ta veřejná moc, my jsme zde v Evropě, takže je třeba mít ty partnerské vztahy s těmi velkými podniky, které mají ten výzkum vývoj. A vaše zpráva umožňuje to, že si uvědomujeme, že je třeba jít ještě dále, i když nemáme po ruce všechny odpovědi, ale je to užitečné i pro nás, pro zákonodárný orgán, tedy pro Evropský parlament, protože my vám budeme muset pomoct, abyste se snažili o tuto rovnováhu. Pane řediteli, možná to není otázka, takže spíš takový obecný závěr. Za prvé, v souvislosti především s těmi, kteří se zaměřili, hovořili pouze o tom zaměřit se na cenu a ne na celý průmysl. To eh, není tedy eh, to, co eh, řekl právě předřečník. Třeba energetika. My jsme měli 27 ministrů pro energii, energetiku, 27 vlád, které se domnívali, že mají vlastní energetickou politiku, která jim pomůže vytvořit více příležitostí pro spotřebitele a pro blaho společnosti, ale v celé Evropě máme pouze 10 podniků, které eh, poskytují 95 dodávek energií v Evropě. Takže to je obrovská nerovnováha mezi těmi, kteří zastupují zájmy všech Evropanů. A ten rapport de force, ten silový vztah je velice důležitý zde a bylo třeba to korigovat. A právě to naše šetření v oblasti energetiky vedlo k tomu, že se snažíme o nastolení nové rovnováhy. A i v této oblasti já zcela akceptuji tu premisu, že musíme podporovat inovace musíme podporovat výzkum a vývoj eh, v těch velkých firmách, a to především v těch, které eh, mají své továrny v Evropě. Ale sou, hm, a souhlasím, ale eh, že jsme nešli příliš daleko v této zprávě, protože ty částky vynakládané našimi systémy zdravotnictví a pojištění jsou tak enormní, tak proč se nezaměřujeme více na to, jak tyto ceny se stanovují. A myslíme si, že právě v této konkrétní oblasti, tedy vztah mezi originálními léky a generickými léky, to je oblast, kterou se musíme pečlivě eh, zabývat, ale nechceme tedy předem někoho obvinovat, eh, protože nemáme zatím eh, to to dobré vyhodnocení. A takže paní předsedkyně, to je moje poslední poznámka. Já vím, že i zde členové výboru určitě mají i jiné věci na práci, než poslouchat generálního ředitele. Paní předsedající, děkuji. I já bych vám chtěla poděkovat za zprávu jako takovou, která pro nás byla velice osvětlující, ale určitě na stole ještě zůstává celá řada nevyřešených otázek i mm, některých hovořili členové výboru, ale eh, obdrželi jsme od vás velice cené informace. Děkuji vám za všechny kolegy. Já vám také děkuji, říká pan generální ředitel. Bien, euh, donc nous continuons euh, notre... budeme pokračovat s odpoledním programem, a to ale ne eh, o, eh, nebudeme hovořit o dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod, ale budeme pokračovat s otázkou politiky jakosti zemědělských produktů jaké mají být naše hlavní orientace strategie pro jednodušení naší budoucí zemědělské politiky. Máme zde zprávu k tomuto tématu. Pilar Ayuso, prosím, paní. Máte slovo, děkuji předem. Děkuji, paní předsedkyně. Jde o zprávu komise, která se zaměřuje na velmi důležité body, které jsou velmi zásadní pro zemědělskou politiku a také pro jakost zemědělských produktů v Evropské unii. Ve, spré, ve své zprávě co se týče těch zeměpisných eh, ukazatelů, tak to je jedna ze záležitostí, která vyprovokovala, která vyprovokovala nejvíce rozdílů a polemiky. Proč jde, máme tady ochranné označení původu a ukaz zeměpisného ukazatele původu. My si nemyslíme, že by tato dvě označení měla být spojena eh, v jedno, protože bychom neměli opravdu znehodnotit označení původu, protože označení průvodu pro každý produkt znamená, že ten samotný produkt byl vyroben na daném určitém místě, vyroben a nebo vypěstován na daném místě. Já jsem tedy zásadně proti a o tom také píšu ve své zprávě. Jsem tedy proti tomu, aby se v jedno spojilo označení původu a zeměpisný ukazatel původu. Eh, dále eh, také eh, v stanovisku se hovoří o administrativním zjednodušení zátěže, která teďka padá na eh, příslušné úřady. Jde samozřejmě o velkou eh, zátěž, eh, která vznikla na základě přílišného množství žádostí o certifikátu nebo o označení původu. Já si myslím, že by se ten stávající systém neměl měnit. Já si myslím, že musíme ne z oslabovat, ale na druhou stranu ještě e, zvyšovat sílu a důležitost e, označení původu. Co se týče zeměpisného ukazatele, e, nebo označení původu, které existují eh, v dnešní době, eh, například pro víno nebo pro alkoholické nápoje. Já si myslím a opakuji se, eh, že by ten stav měl být zachován, tedy ta současná situace by měla zůstat taková, jaká je v dnešní době. Myslím se, že pokud by všechny tedy v té tomto dokumentu tři navržené systémy měly být sjednoceny v jedno, tak by to vedlo jen ke zmatku. E, co se týče teď e, mezinárodní oblasti, myslím si, že je velmi důležité, aby se zlepšila ochrana evropského označení původu, e, která je opravdu známkou vysoké kvality a o tom svědčí také stále narůstající počet falzifikátů. Co se týče uvádění produktu na trh, označení původu zemědělských surovin jistě zvětšuje eh, kvalitu nebo i lepší image eh, z pracovaných výrobků. Nicméně eh, to také přináší dodatečnou zátěž. To znamená, souhlasíme s tím, že by bylo možné označit původ surovin, ale vždy, pokud by toto označení bylo na dobrovolné bázi protože už tak eh, výrobci eh, musí dodržovat opravdu velmi eh, velké množství pravidel a musí čelit velké zátěži. Komise ve svém sdělení hovoří také o možnosti sjednocení horizontálních základních pravidel, k které jsou v dnešní době uvalovány na standardizaci produktů. To to by asi vedlo k odstranění většiny těchto pravidel. A také by to vedlo k ke stanovení nových pravidel uvádění produktů na trh. A proto já si myslím, že současné eh, standardy vertikální vedou k velké transparentnosti na trhu. A proto já zastávám ten názor, že by ty současné standardy měly být zachovány. A proto si také myslím, že by to nemělo být, nemělo být právě centrum eh, normalizace standardů, které by mělo převzít eh, zodpovědnost za tato pravidla eh, dále, co se týče horského eh, zemědělství hovoří se o specifickém eh, zmínění emisí CO2. To je věc, o které si myslím, že bychom se měli bavit až eh, trošičku později. Co se týče nových systémů certifikátů, komise se zamýšlí o novém označení eh, ekologických výrobků a také ekologických krmiv. To je věc, kterou samozřejmě musíme ještě prostudovat, ale je pravda, že musíme hlavně zavést komunitární eh, režim integrovaného zemědělství. Já si myslím, že potřebujeme opravdu základní stanovy pro komunitární integrované zemědělství. E, potřebujeme také reklamní kampaně pro tento druh zemědělství, tedy integrovaného zemědělství, protože si myslím, že právě integrované zemědělství e, obsahuje velmi důležité prvky pro spotřebitele. Co se týče e, ekologického označení, tak já souhlasím s komisí, která navrhuje, aby bylo, vy, aby aby bylo vytvořeno nové ekologické označení nebo ekologická značka, protože v tuto chvíli samozřejmě existuje spousta různých ekoznaček. V Jenom ve Španělsku máme více jak 16 různých ekoznaček, které samozřejmě vedou ke zmatku. Proto si eh, myslím, nebo také souhlasím s komisí eh, s tím, nebo v tom, co říká o soukromých a státních režimech certifikace. Je důležité, aby byla přijata opatření k homogenizaci certifikací, tak, aby všechny ty certifikáty se také vzájemně uznávaly. Jde o osvědčené postupy, které by měly být přijaty všemi aktéry. Dále, co se týče eh, vysokojakostních produktů, nehovoří se tu v tomto sdělení komise o podpoře nebo z lepší reklamě pro tyto vysokojakostní produkty, což je velmi důležité. A tato podpora těchto produktů by měla být realitou právě v Evropské unii, například eh, co se týče vína v rámci Evropské unie se nedovolují eh, reklamní kampaně těchto výrobků a já si myslím, že je to na úkor produktů samých. Děkuji. Madame le rapporteur pour euh, cette... Děkuji paní zpravodajko za vynikající úvod do věci. Pan Mario Perio požádal o slovo, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, milí kolegové, vyslechl jsem si s velkým zájmem eh, zde Eh, prezentaci navrhovatelky k otázce, která je eh, objektivně velice stará, to znamená označování našich zemědělských produktů. Já jsem ze zemědělského regionu, takže vím, že to je něco, o čem jsme již hodně diskutovali, když jsme hovořili o označování tedy původu a geografickém označování. To je já zcela souhlasím se, se spravodajkou, že bychom si to měli zachovat, tyto systémy zachovat, abychom nemátli potom spotřebitele, což je dost tak těžké teď je v tak těžké době pro zemědělce v Evropě. Další eh, ještě hm, eh, poznámka, která se týká biologického zemědělství nebo ekologického zemědělství. Paní kolegyně má pravdu. Eh, jak bych řekl, eh, to se dostává na trh s různými logy. Vy jste hovořila o eh, těch 17 vaší zemi a teď si představte 11, 27 členských států, co se stane. A já si myslím, že zde bychom měli jasně se vyjádřit, měla by to být jedno označení, jedno logo, a eh, dnes eh, mnoho lidí dává přednost těm eh, bioproduktům. To je velký úspěch i v mé zemi, v Itálii, v mém regionu. Bioprodukce má velký prostor, takže proto je to důležité. Děkuji. Ano, děkuji, říká paní předsedkyně. Pan Rossi. Děkuji. Já jsem si vyslechla hm, pečlivě eh, to, co řekla zpravodajka i předřečník a já souhlasím s většinou toho, co řekla, zdůraznila. <clears throat> Já myslím, že je zásadní si zachovat eh, tyto dva eh, systémy označování původu a zeměpiské označení, protože by to mohlo vést ke zmatení spotřebitele ale mám pochybnosti ohledně jedné důležité otázky. A to je eh, ve finále, eh, co by měla etiketa obsahovat, protože zde na řadě výrobků je téměř nemožné eh, tedy říci, že to je čistě eh, eh, evropský výrobek, eh, protože k tomu finálnímu výrobku se použily suroviny, které jsou z jiných zemí. A tudíž tam na etiketě uvést, že některé části toho výrobku nejsou z EU, tak to samozřejmě bude problematické pro ty zpracovatele. Ale na druhé straně a je také velice špatné i e, e, to tam nemít na etiketě, protože mm, jste potom na trh by se mohly dostávat výrobky, které vlastně jsou ze surovin, které se dostaly z, z jiných zemí, ze třetích zemí, které nerespektují komunitární normy. A je třeba, tím mám na mysli určité zemědělské komodity, které se třeba pěstují prostřednictvím technik, které jsou úplně u nás zakázané, ať je to použití eh, pesticidů nebo tedy eh, dalších tedy chemikálí pro ničení hub a eh, plísní, třeba u nás jsou zakázané, v jiných zemích povolené. A je jasné, že výroba finálního výrobku, který obsahuje E, příměsy nebo suroviny, e, které byly pěstovány či chovány, e, vyprodukovány se zakázanými látkami, tak to tam musí být uvedeno. Ale já mám jednoduchý příklad, jak to uvést. Eh, to znamená, jako italský eh, kolega hovořil o typických italských produktech. Eh, to jsou, to je třeba tedy mm, med, kde tedy jsou různé tedy příměsi a někteří ti výrobci, finální zpracovatelé tam uvádí, že je to tedy med, který mm, sobě obsahuje určité suroviny ze třetích zemí, to neuvádějí, někteří říkají, že to je čistě Eh, tedy eh, eh, med, mm, který je čistě italský a mm, někteří tedy nečiní tento rozdíl a může to být med úplně vlastně nízké kvality a zde mm, my máme asi bychom měli tedy respektovat určité minimální Eh, požadavky. A já eh, si myslím, že zpravodajka by měla se hodně snažit právě o sladění obou požadavků. To znamená požadavek mít etikety, které jsou srozumitelné i pro spotřebitele, uchopitelné, ale na druhé straně, které by také garantovaly, že eh, dostanou se k němu ty nejkompletnější informace. Děkuji. Pan Christian Klas. Pardon. Paní, paní, omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych velmi ráda eh, poděkovala zpravodajce i předřečníkům. Eh, musíme se tomuto tématu věnovat, také zamyslet se nad tím, o co jde. Jde o politiku jakosti pro zemědělské produkty a jaké strategie eh, chceme zavést. Hovořilo se o označení původu, o zeměpisných ukazatelích, eh, což v podstatě jsou označení, která už jsou známkou kvality, ale kvality, která teď není, řekněme, nejstabilnější, protože nedochází k výměně e, informací. Jde o to, abychom našli něco, co nás v budoucnosti zase všichni spojí, abychom mohli stavět na společných základech a principech. A tyto principy přeci už máme v naší společné evropské zemědělské e, politice. To znamená, že bychom neměli teď eh, hovořit o našich eh, podobnostech v rámci Evropské unie. Jde o to, abychom vyráběli na základě principů Evropské unie. Všichni známe koncept cross-compliance. Eh, tento koncept nám také zajistí udržitelnou výrobu a to je pro výbor ERMVY přece velmi důležité téma. E, udržitelná výroba, která nám zajistí e, dostatek kvalitních zemědělských výrobků a zároveň bude chránit krajinu a životní prostředí. A to si myslím, že je aspekt, na který musíme klást velký důraz. E, já mohu říct ještě následující v globalizovaném hospodářství e, bude těžké stanovovat e, původ každého produktu pochází pizza opravdu pouze z Itálie. Všechny suroviny v té pice jsou z Itálie. Tudíž známkou kvality eh, by mělo být tedy, by měla být ta možnost říct, toto pochází z Itálie, ale je to vůbec možné? Je vůbec něco takového možné říct? Je, Takže já souhlasím eh, s mou před, s předřečnicí, že eh, musíme tady stavět na dobrovolné bázi. Eh, základem pro všechny naše evropské produkty je opravdu udržitelná výroba a na to nesmíme zapomínat a to také musíme neustále opakovat při prodeji těchto výrobků. Eh, musíme se nějakým způsobem shodnout na tom, tedy jaké budou ty společné principy. Děkuji, paní Klase. Kášlite. Já mám bara en kort kommentar och det är Jag håller med föredraganden om att eh, Já souhlasím se pravodajkyní v tom, že bychom si neměli plést ta různá označení, která mají co dočinění se specifickým místem původu produktu, který je specifický pro každý výrobek ale měli bychom uvádět také e, měla by být uváděna země původu, protože každý spotřebitel se ptá, odkud je to, co jím. Protože když jím pizzu, tak mi je v podstatě jedno, jestli pizza pochází původně z Itálie nebo z Německa. Pro mě je nejdůležitější, odkud pochází to maso eh, na té pice. Každý spotřebitel by měl mít právo eh, vědět, odkud pochází suroviny, suroviny z, z toho, co právě jí. Výbor Agri eh, hovořil o jasném označení původu. Eh, já teď nevidím eh, rozdíl mezi označením a specifickým označením původu. Já si myslím, že o tom budeme samozřejmě hovořit i dál v rámci potravinového balíčku, ale já souhlasím eh, s výborem Agri, že označení původu je dobrým nástrojem pro dobrou volbu a proto by eh, mělo být eh, zachováno. Já jsem si jistý, že najdeme nějaké řešení, které nebude konfliktní. Danke, Frau Vorsitzende. Also ich schließe mich. Já se také připojuji k tomu, co říkala paní zpravodajka. Já si myslím, že určitě je to smysluplné ponechat ten systém, který existuje. To si myslím zejména pro malé a střední podniky. To platí, je to obrovsky důležité, aby zůstala platit tahle ta označení původu a zeměpisné ukazatele původu a já si myslím, že to, co navrhuje komise, třeba nemusí nutně dosáhnout toho, co chceme. Například jde o to tedy jasně říct si eh, spotřebiteli, dát mu určité informace, za které potom by, za, které označují jakousi kvalitu, za kterou by potom byl ochoten zaplatit více. Samozřejmě spotřebitel může být ochoten zaplacen, zaplatit více za něco, co je pro něj opravdu důležité. To znamená, je ochoten vynaložit více peněz za to, že třeba ví, že určitý produkt byl vyroben podle určitého receptu nebo že pochází z konkrétního regionu. Já si myslím, že v současné době <clears throat> eh, se objevují v podstatě vůbec takové milníky, takové no, nové velké změny. A Přesto řada těch věcí jsou stále ještě jaksi neúplně jasné a konkrétně spotřebitelé mohou ztrácet přehled o tom, jaké konkrétní rysy tedy možná dané potraviny mají. Takže já si myslím, že určitě takový omezenější, vymezenější přístup by dával smysl. A já si myslím, že bychom měli tedy zvažovat zavedení evropského systému, abychom se nějak probrali těmi houštinami všech těch společností a zajistili spotřebiteli jistou právní jistotu. A určitě by nám to také dalo jistou akceschopnost. A já si tedy myslím, že by stálo za to, aby Evropská unie přednesla nějaké konstruktivní návrhy. Lange. Děkuji, paní Delange. Ehm, eh, Děkuji, paní předsedkyně. V reakci na pana Šlitera bych řekla, že Nizozemský spotřebitel se určitě zajímá o to, jaký sír je na pice a zejména, jestli je to opravdový sír nebo jenom nějaká náhražka. Také si myslím, že je důležité rozlišovat mezi tím, jaké máme zemědělské produkty nebo eh, s už nějaké procesované produkty. Také je potřeba rozlišovat tedy mezi těmi primárními produkty, kde je potřeba pracovat s nějakým logem EU, už z toho důvodu, co říkala paní Klás, že ty požadavky třeba na evropské úrovni jsou mnohem vyšší než požadavky ve třetích zemích. A spotřebitel určitě by to rád věděl. Když se potom bavíme o otázce označení původu, původu, souhlasím, že to by mohlo být dobrovolné. Ovšem dobrovolné využití toho označení by nemělo být bariérou pro svobodu pohybu. Co se týče toho loga, tady máme už dlouhou historii. Už eh, jsme ho měli mít. Ale nemáme ho, protože to logo ekologického výrobku příliš připomíná logo ALDE, takže to možná stojí v cestě. Já jsem byla docela překvapená tím, že rozpočtový výbor eh, byl ochoten eh, provádět kontroly na místě týkající se eh, dovezených produktů. Zda tedy splňují tyto produkty kvalitu, kterou by splňovat měly, ale v podstatě se potom ukázalo, že ty kontroly byly pouze od stolu, tedy papírové kontroly. A jinak eh, co toho loga, já si myslím, že také potřebujeme nějakou společnou definici na evropské úrovni, protože jinak eh, například Tesco už má své vlastní logo nebo nějaký štítek pro eh, výrobky, které jsou vyrobeny s nižší spotřebou CO2. A když potom každá firma bude mít své vlastní logo pro nižší spotřebu CO2, tak eh, to samozřejmě způsobí obrovský zmatek. To jsem vlastně všechno chtěla říct k tomu, o čem si myslím, že je úžasné stanovisko paní Ajuso. Děkuji. Že nevidím žádné otázky, tak než vám dám opět slovo, paní zpravodajko. Ne, ještě omlouvám se, prosím. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, αυτό που ήθελα να τονίσω σε μια έκθεση που φαίνεται να είναι... Děkuji. Já považuji tuto zprávu za zajímavou a chtěl jsem pouze říci, že máme přijmout e, nějakou jakostní politiku k zemědělských projektů klientů, v, produktů v konkurenčním prostředí. Takže to je jaksi rámec, na který bychom zde neměli zapomínat. Zároveň se snažíme eh, snižovat eh, množství zemědělských činností, Na druhou stranu zemědělci si žádají o jakousi politickou ochranu svých příjmů. Jak se tedy vymanit z tohoto problému, který je v podstatě hlavní, hlavně problémem zemědělců v Jižní Evropě. Tady jde opravdu o to eh, vyrábět produkty vysoké kvality. A to jsou právě eh, produkty, které nesou označení původu či jsou ekologické. A proto potřebujeme systém certifikací a kontrol, tak abychom samozřejmě chránili i spotřebitele. A také je potřeba chránit ty, kteří respektují zájmy spotřebitelů a jsou ochotni proto vynaložit extra práci. Tím se to samozřejmě pojí i s ochranou životního prostředí, přirozené krajiny a tak dále. Také si myslím, že bychom měli zvýšit eh, možnost jakýchsi družstev a potřebujeme také rozhodnou politiku proti geneticky modifikovaným organismům. To je obrovsky důležité, protože věřím, že i to nám pomůže ochraňovat kvalitu. Pokud budeme chránit místní produkci, Tak samozřejmě nebudeme ochraňovat pouze příjmy zemědělců, ale i naši planetu. A to je potřeba kombinovat s politikou, která se zaměřuje na snižování vzdáleností, na něž eh, produkty převážíme. Protože třeba můžeme mít oblasti, eh, které jsou tedy obrovsky vzdálené, tam se sice produkují nějaké úžasné ekologické produkty, ale zase není udržitelné je potom transportovat přes obrovské vzdálenosti, protože tím zase e, produkujeme zvýšené množství CO2 a přispíváme globálnímu oteplování. Takže když hovoříme o kvalitních produktech, nesmíme zapomínat na přepravu těch výrobků a také na ochranu životního prostředí. Takže Eh, ekologické produkty, místní produkty a družstva, to je všechno potřeba eh, podporovat zprávami, jako je tato. Tak, abychom povzbudili zemědělce v tom, že přijmou určité praktiky, jako jsou například inspekce, certifikace a tak dále a vlastně se to potom zapojí do toho celkového kontextu, který jsem zmínil. Děkuji. Děkuji, když nikdo nechce slovo. Paní zpravodajko, než vám dám slovo, abyste uzavřela, tak já mám také otázku. V bodě 12 navrhujete eh, Eh, že je třeba eh, více motivovat k integrovanému zemědělství. Neobáváte se, že to bude ještě více zavádějící? Již k tomu, co jsme všechno řekli o bioetiketě a já zcela s vámi souhlasím, že je třeba nechat oba systémy, tedy geografické označování a označování původu, nechat je oddělené a že je třeba rozvíjet i to biologické zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí. Ale kladu si otázku o tom integrovaném zemědělství, protože normy, které máme, ty jsou velice striktní vůči pesticidům. Prosím, můžete zareagovat a uzavřít. A děkuji vám za kvalitní zprávu. Hmm, děkuji. V první řadě bych velmi ráda poděkovala všem předřečníkům za jejich příspěvky a začnu tedy z konce, co se týče integrovaného zemědělství eh, v rámci společné zemědělské politiky máme nařízení týkající se eh, integrovaného zemědělství v souvislosti s výrobou zemědělských produktů a potravin. Ale je pravda, že v této zprávě se hovoří o dodatečných pravidlech eh, nebo normách eh, jakosti, protože všechny evropské výrobky musí dodržovat určité kvalitativní normy. Ale Evropská unie členské státy Evropské unie byly opravdu prvními státy, které přijaly ještě další dodatečná pravidla týkající se jakosti, ať už, je to tedy ty, ať už jsou ty zeměpisné ukazatele nebo označení původu. A já si myslím, že proto bychom tato označení a tyto dodatečné eh, známky kvality měli zachovat. A jediná věc, za kterou já si stojím nebo bych chtěla, aby existovala, byla je to, aby všechny ty ekologické bioorganické značky se sjednotily v jednu komunitární, tak, aby ekolo, výrobky ekologického zemědělství mohly být eh, vyváženy a prodávány v celé Evropské unii se stejnou značkou. Dále, co se týče těch zeměpisných e, ukazatelů a označení původu, e, to jsou všechny, eh, to, to jsou všechny samostatné normy. Označení původu, například u vína, nebo síru. Pokud některý z těchto produktů má své označení původu, tak to znamená, že ty hrozny a to zpracování proběhly eh, v jedné dané oblasti. Eh, pokud ten produkt má zeměpisný ukazatel. Tak to znamená, že e, e, tak to znamená něco e, jiného. A evropský spotřebitel si už na tato označení zvykl a proto bychom to neměli měnit. Neměli bychom evropského spotřebitele mást, protože evropský spotřebitel už to zná. Pokud to začneme teď všechno přeorávat, tak eh, to spotřebitele zmátne. Děkuji, paní zpravodajko za vynikající eh, eh, zprávu. Osmý prosinec to je lhůta 12 hodin budeme hlasovat ve výboru 20. 26. 27. ledna 2010, ve výboru Agri v, dů, v únoru a na plenárce asi eh, v březnu 2010. Takže mm, vidíte, že náš program byl takový odlehčený dnes a můžeme tedy skončit dnešní program a uvidíme se zítra ráno. Přeji hezký večer.